The President. Dobré odpoledne, milí kolegové. Nyní budeme pokračovat v naší schůzi. Dalším bodem programu jsou otázky adresované radě. Já vítám jménem belgického předsednictví ministra zastupujícího belgické předsednictví. První otázka pochází od paní Blinkevičiute a týká se osob se zdravotním postižením a strategie Evropa 2020. Pane ministře, jakmile budete připraven, rádi si vás vyslechneme. Paní předsedkyně, drazí kolegové, Rada přikládá velký význam